Guten Tag, wir. Dobrý den. Zahajujeme opět naše jednání. Já vás srdečně vítám na schůzi výboru pro rozpočtovou kontrolu. Pořád jednání máte k dispozici, není mi známo, že by byly nějaké změny. Zbor číslo dvě, vidíte, jazyky, které máte k dispozici v Kokobu News. A dále bych vám ráda připomenula, že schůzi výboru kont která se má konat 4. dubna přenoseme na čtvrtek 7. 7. dubna. Vyměníme si ten segment s, výpoč, s rozpočtem budget. Budeme zasedat 7. 4. 9. od 9 do 12 hodin. Bude to přenášeno na webu toto zasedání a nyní jsme u bodu číslo 3, což je absolutorium Evropského parlamentu zpravodaje Markus Píper, který nyní dostává zprávu to, aby před, eh, slovo, promiňte, to, aby mohl představit svou zprávu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pro mne to byla skutečně osobitá zkušenost, že před představením zprávy člověk, jako já jsem dostal již dopisy eh, od eh, osob, které tvrdí, že nesouhlasí s obsahem té zprávy. Já se tedy pokusím to či ono na odpovědějícím místě dovysvětlit. Nejdříve jde tedy o roční závěrku Evropského parlamentu. Máme rozpočtové prostředky které se navýšilo o 0,3 ve výdajích. Asi tři čtvrtiny prostředků jsme soustředili do čtyř kapitol, MEP se zaměstnanci budovy, vedlejší náklady a asistence, což je tedy v rámci. Dále, co se týče e, názoru účetního dvora, za který děkuji mnohokrát, tady e, nebyly zjištěny žádné velké chyby, máme tady míru chybovosti vyšší 0,5 možná takový nápad, námět, byl možná vhodné té námátkové eh, kontroly úplaty eh, trochu rozšířit, abychom měli lepší údaje. Nedovedu představit, že všechno proběhlo tak eh, hladce, jak se zdá. Další bod, to je roční zpráva interního Výroční zpráva interního auditora, i tady je mnoho pozitivních zjištění. Zajímavé, velmi zajímavé je to, že je tady poukaz na to, že je třeba více spolupracovat s partnery, že by to bylo hodné, eh, zejména s externími partnery, kteří jsou eh, schopni eh, jak si doprovázet komplexní struktury zprávy parlamentu po více let a podle toho lépe hodnotit kvalitu. Já si myslím, že tento poukaz je velmi důležitý že tedy je důležité, abychom eh, neměli po každé jiného poradce, aby to byla jistá kontinuita. A dále opatření přijatá v návaznosti na usnesení udělení absolutního na rok 2013. Tady budu velmi sruční. Ty eh, úspory, které byly požadovány, byly skutečně v, v hlavní míře prosazeny. Já bych tady ještě podotkl, že problematika cateringu, tady jsme se museli dozvědět, že Tady došlo k e, určení cen, které je nevýhodné, zejména se to týká praktikantů, asistentů a návštěv, neboť zde v některých oblastech máme cenovou úroveň, která vlastně dosahuje úrovni cen na náměstí Lucemburg, co skutečně nemůže být přeci naším cílem. E, chceme tady se přizpůsobit eh, či přiblížit modelu jiných parlamentů, tedy dostat se k nějakému modelu, že budeme mít určitý mix mezi eh, jaksi veřejným zadáváním Eh, toho poskytovatele a nějakým subvencováním, které bude mít určitou míru. Tady si myslím, že jsme skutečně poněkud přestřelili a jsme u, u absolutoria na rok 2014 a rád bych i hned pokračovala dál, myšlence, kterou jsem začal. Co se týče úspor u interních schůzí, což vede k tomu, že dokonce v červnu eh, nám končí rozpočtová položka pro vodu. Tady skutečně bychom měli se nad tím zamyslet, zda naše cíle v oblasti úspor jsou skutečně vždy vhodné, protože začtená protože na to nepřináší mnoho a jaký dopad to má na pracování atmosféru negativní a z toho v podstatě nikdo nic nemá. Takže tady prosím, abyste si to ještě zvážili. A dále k, k absolutoriu za rok 2014 Tady je vhodné, že chceme více používat interní studie a evaluace pomocí výzkumné služby. Máme, navýšili jsme personál, máme tam lepší, le, kvalitnější, více lidí, což může víc tomu, že tady nebudeme muset tolik peněz vydávat na externí studie. Další bod, to se týká kanceláří jednotlivých poslanců a problémů, které tam vznikají a které mě byly jaksi oznámeny. Jak je například možné, že zpráva čím dál tím více převádí odpovědnost či, či přesouvá na samotné poslance. Já například tady bych připomněl ty smlouvy s spolupracovníky, s asistenty a chci zdůraznit, že já skutečně nejsem z toho posoudit, zda nějaký praktikant to, co mi ukáže, a týká se toho jednomocenské, zda je to pravda či ne. A pokud já tedy to musím stvrdit svým podpisem, tak to zachází příliš daleko. A tady máme několik takovýchto příkladů. Skutečně, že tady vlastně na nás je valena eh, odpovědnost, která je nadměrná na jednotlivého poslance a eh, vlastně administrativa se zříká této odpovědnosti. To, myslím, není v pořádku. Tady bychom měli zasáhnout. Tady není ještě k tématu všeobecného absolutoria. I výdaje během volební kampaně pana předsedy zde jsme toho názoru, že bylo velmi obtížné oddělit politickou činnost předsedy od jeho činnosti špičkového kandidáta a politické skupiny SAD v rámci voleby Evropského parlamentu. Vítáme mnoho podkladů, které jsme obdrželi, ale vyplývá z nich také, že například struktura volby termínů skutečně byla velmi blízkosti politické skupiny SED, jejich organizací nebo organizací blízkých této frakci. A bylo to ještě v týdnech před volbami. To si zaslouží kritiku, je to třeba, aby to ve zprávě bylo. Pak tady máme e, určité potřebu dojasnění, co se týče například volby cestovních prostředků a rádi bychom si vyžádali ještě přesnější informace. A pak jsem u tématu návštěvnických skupin. Tady platby v hotovosti jsou skutečně velkým bezpečnostním rizikem pro všechny, co s tím mají co dočinění. Měli bychom eh, používat co možná nejrychleji nějakou novou metodu, zavést ji co nejrychleji, nebo toto, toto bezpečnostní riziko bychom skutečně neměli jak se navalovat na naše pracovníky. Takže je třeba to co nejrychleji změnit. Já neříkám 100%, jak to požaduje mnoho kolegů, ale abychom to nějakým způsobem snížili, by bylo vhodné, aby tady lidé nebyli skutečně, eh, nechodili parlamentem a měli desítky tisíc eur v kapce. Další bod rejstřík transparentnosti. Vítáme revidovaný rejstřík transparentnosti, ale myslíme si, že je třeba abychom měli ještě větší míru transparentnosti. Například, jak poslanci byli dříve zaměstnáni v nevládních organizacích a tak dále. Abychom skutečně to měli ještě prohloubit, za to musí probíhat tak detailně, jak se to ve zprávě naznačuje. Nevím, tady jsem ochoten vyjednávat. Dále chyba v překladu. Podle toho, jak to chápu já, došlo k chybě v překladu okruhu, kde jde o to, že i my tady v parlamentu bychom lépe hledět na to, jaké svazy ekologické, sociální nebo nevládní organizace zde pořádají své akce a v, jak, v jakém kontextu k tomu dochází. Já um, nepíšu ve zprávě, že je nutné to soustředit pouze na tyto oblasti, ale napsal jsem tam, že třeba, abychom věděli, jaká ekonomická lobistická činnost zde v parlamentu probíhá a navíc nad to, bychom měli vědět, tedy co dělají nevládní organizace a sociální ekologické svazy, abychom měli přehled o tom, kdo, kdy, kde se čeho účastnil, jakou činností. To si myslím by bylo vhodné a přiměřené. Tedy nemyslete si, že se pouze soustředují na nevládní organizace, vůbec ne, o to mi vůbec nešlo. Šlo o nějaký všeobecný přehled a myslím, že v angličtině je to vyjádřeno správným způsobem. A pak už jsem u generální ředitelství uh, pro výzkumnou službu, pro parlamentní výzkumné služby. Tady je třeba, abychom zvýšili povědomí o této službě. Je také důležité, aby předseda se lépe staral o toto generální ředitelství, zasazoval se o ně, řekl opravdu poslanců, že tady je skvělá služba, která dělá výbornou práci hodnocení dopadu studie přípravné studie k eh, zprávám o implementaci a řekl poslancům, že je vhodné, aby to lépe využívali, protože jako parlament tady můžeme vybrat know-how, pomocí kterého se nám podaří mít pevnější postoj vůči pomluvu komisi nebo například svou vlastní studii, což podle mě je velice důležité. Znamená to, co se týče personálu, jeho výběru musíme velmi dbát o kvalitu a Eh, nes, musíme dbát na to, aby nebyli nějakým způsobem ti lidé ideologicky již předem obviněni. Třeba abychom tam měli neutrální odborníky, kteří nám budou vybírat tedy neutrální informace, budou vypracovávat neutrální studie. A není ke generálnímu ředitelství pro komunikaci. Tady si myslím, že většina poslanců, většině poslanců se nelíbí to, co se děla, eh, děje okolo toho žebříčku poslanců MEP rankingu. A já se ptát, zda vůbec je vhodné to tak vytvářet takovéto statistiky, které nyní máme. S tím souvislí celá ta byrokracie překladů a informací. Já si myslím, že to není přiměřené a vyzývám administrativu parlamentu, aby si zvážila, jaká vhodná kritéria použít pro to, aby se měřila výkonnost jednotlivých poslanců. Není vhodné tam mít pouze jen ty statistiky, kdo jak dlouho nebo kolikrát se při přihlásil ke slovu, kolik vysvětlení podal a tak dále. Tady by byla vhodné vzít nějaká jiná kvalitativní kritéria, která budou jistě lepší než ta stávající. To se týče domu evropské historii Tady nám starosti dělají to, že ty stavební práce se prodlužily a prodlužují, tím vznikají další náklady návštěvnické. Centrum Evropského parlamentu tady nechápu, proč ta rozpočtová linka byla navýšena 24%, když tady máme nárůst návštěvníků, který činil pouhé 1%. To by se mělo ještě vyjasnit. A dále cena Lux. Ta nyní nebo respektive máme hodnotící studii, kterou požadovali jsme hodnotící studii, již v absolutoriu za rok 2013 a nyní chceme, aby tato hodnotící studie, která se opírá o eh, šetření mezi poslanci, abychom ji měli do polovinu května tohoto roku. A nyní pro generální ředitelství pro personál, ano, tady podíl eh, žen zaměstnankyní ve vedoucích pozicích je velice slabý, tady je třeba proti tomu něco učinit. Co se týče redukce pracovních míst, probíhá to naprosto podle plánu, což je potěšující. Dále generální ředitelství pro infrastrukturu a logistiku. To je názor, který jsem se vyslechl z mnoha různých míst, eh, i mimo parlament. Tady celkově si myslím, že administrativa je na velice dobré cestě, bylo dosaženo dobrého pokroku, co se týče budov, máme tady realistické plávání v Lucemburku, ale přesto, co hledem na budoucnost, by to rozhodnutí o budoucích strategiích nemělo eh, být něco, o čem bude rozhodovat pouze konference předsedů, protože se to týká každého jednotlivého poslance, nás všech, a proto třeba bychom měli nějakou možnost to rozhodnutí ovlivňovat. A jsem už u generální svý pro tlumočení, tady jsme toho názoru je, že je nutné modernizovat tlumočnickou službu, jednání již probíhají o tomto, budou probíhat již v příštích dnech a jistě se nám podaří nalézt kompromis a nakonec generální ředitelství pro finance. Tady jsme skutečně asi píchli jaksi do vosího hnízda, protože říkáme, že ten výbor vlastně asi částečně může za ty ztráty, které vznikly, já tím nemám na mysli to samotnou správní radu, ale vše, co se týče managementu této správní rady, takže je třeba to ještě jednou přesně nadefinovat kdo je tedy za to odpovědný, za ten dobrov... například za ten dobrovolný důchodní fond. Tady je třeba vyjasnit odpovědnost, kompetence, toho musí i úkol, který se zastíme společně se stínovými zpravodaji a já jsem jist, že se nám podaří tedy dobře nadefinovat eh, právě odpovědnost pro, jak tedy bude vypadat struktura odpovědnosti pro management tohoto fondu. Dále generální ředitelství pro inovaci a technickou podporu. Tady jde o to hodnotit a zkoumat eh, informační komunikační technologie podle norem ISO k tomu došlo. Tady se mně líbí, že máme relativně slabou úroveň bezpečnostních opatření, zejména s ohledem na normy ISO. A je, myslím, třeba tady provádět jisté zátěžové texty, testy, testy kvality právě pro oblast bezpečnosti, abychom <clears throat> bezpečnost zlepšili. Generální ředitelství pro bezpečnost a ochranu. Různá úroveň bezpečnosti ve Bruselu, ve Štrasburku, to je něco, o čem se hovoří opakovaně. Vedli jsme k tomu mnoho interních rozhovorů, také co se týče tedy jednotlivých míst, sídel parlamentu. Myslím si, že to nepatří do veřejné zprávy, že je třeba to řešit, ale v rámci interních jednání. Tolik mé podněty z mé zprávy. Pro mě je důležité, abychom v těch zásadních bodech tu zprávu měli podpořenou širokou většinou, abychom tam neměli nějaké těsné většiny. Já jako zpravodaj učiním vše, co je v mých silách, abychom do tohoto stavu dosáhli, takže budu ochoten viděl, vyjednávat o kompromisech a již se nyní těším na spolupráci. Děkuji. Absolutorium Evropského parlamentu je vždy spojováno s určitým rozruchem i napětím nervů. Nyní má slovo pan kolega Liberacký jako první na řečníku, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych nejprve řekl, že pro mě opravdu byla velká radost spolupracovat s panem Píprem. Opakovaně jsme se setkali a vždy ta setkání byla velice dobrá. A já doufám, že jsme se oba postarali o to, že zajistíme kvalitní absolutorium pro Evropský parlament a já vám, pane Píper velmi děkuji za tuto spolupráci. A nyní konkrétně. Dovolte mi na úvod eh, s vámi sdílet některé obecné úvahy. Chybovost. Ta chybovost vypadá relativně dobře. Já bych to viděl pozitivně. Rok předtím byla chybovost 1% a nyní je to půl procenta. Takže ten pokles je opravdu pozitivní. Je to vlastně pokles chybovosti o 50% a to musíme opravdu nahlížet pozitivně, podle mého názoru. A na straně 5 v bodě 2, tam bych navrhl, abychom tam měli jinou formulaci a sice to permanent scope, some scope of improvement, to tam prohodit. Já si myslím, že opravdu chybovost totiž nemůžeme ovlivnit plně, můžeme ji ovlivnit jenom do určité míry. A e, já si myslím, že je opravdu důležité vytvořit určitou pozitivní atmosféru, pozitivní rámec okolo tématu chybovatosti. A potom budeme mít také poznámky k bodu 12 a 14, to je téma cateringu, stravování. Jak už jsem uvedl, nedávno zde nastaly změny a je zde uvedeno, že bychom jim měli eh, tedy eh, poradit těm cateringovým partnerům, co dělat se svými zaměstnanci v době, kdy my jsme zasedáme ve Štrasburku. Myslím, že to zachází příliš daleko. A dále zde čteme že máme sázet na malé a střední partnery. Já si myslím, že zde můžeme také očekávat určité protesty. Protože přece nemůžeme nějak diskriminovat velké podniky. Další téma. To je bod 23, 24, 26 a 25. Pán Píper už je uvedl. Jde o Eh, náležitosti voleb a volby předsedy Evropského parlamentu. Já jsem nad tím zauvažoval a myslím si, že bychom měli hlouběji diskutovat. Například v bodě 23 eh, čteme, že je opravdu těžké rozlišovat mezi činností eh, předsedy Evropského parlamentu a jeho činností v té roli toho takzvaného špičkového kandidáta. No, pokud je to těžké tak to rozlišovat, možná se s tím musíme smířit, protože možná, že ty činnosti od sebe prostě nejde oddělit. Předseda Evropského parlamentu musí plnit svoje povinnosti a já se nedomývám, že by se nějak dopustil zneužití této pozice. V bodě 24 navrhuji, abychom vypustili druhou část oné věty, která tedy žádá dodatečné informace. Já si myslím, že tuto část je třeba vypustit. Pane Píper, vy jste sám uvedl, že informace z těch eh, dotazníků postačí. A proč bychom tedy měli žádat ještě nějaké další dodatečné informace? Já myslím, že to je zbytečné. A bod 25, tam jde o další oblasti činnosti předsedy A na setkání kvestorů jsme obdrželi informace o příslušných částkách a o tom, kolik stojí cesty pana předsedy Šulce. A tyto cestovní náklady jsou opravdu směšně nízké. Skutečně je to tak, Eh, viděl jsem to na grémiu kvestorů a myslím si, že to není zase tak zásadní téma, že by to byl nějaký závažný problém. A bod 29, všeobecné výdaje, to téma, o kterém se tak často hovoří. Už eh, v té staré zprávě jsme o tom diskutovali, diskutovali jsme, hovořili jsme o potřebě větší transparentnosti, ale také o tom, že je zapotřebí, abychom nenabírali další pracovníky navíc. A pan Pípr má pravdu v tom, že můžeme maximálně vytvořit 75 nových eh, pracovních míst. A to je něco, co bychom prostě mohli převzat, tuto formulaci z té eh, právě za ten rok předchozí. Takže by to prostě postupně eh, zabíhalo, aniž bychom zaměstnávali nové lidi. A potom téma návštěv v Evropském parlamentu, eh, skupiny návštěvníků v Evropském parlamentu. Už je to lepší, protože se změnil způsob financování. Dříve tomu to bylo tak, že jsme měli 20 eh, prostředků nevyplácených hotově, teď už je to 24, takže ta tendence je pozitivní. A hovořilo se v parlamentu už o tom, jak celý ten postup eh, zjednodušit. Byl to návrh pana Veleho. Ale nepadlo k tomu eh, jasné rozhodnutí. Možná, že se situace změní od června, takže možná bychom zde měli spokojeně konstatovat, že generální sekretariát a předsednictvo se starají o to, aby docházelo k omezování pladeb v hotovosti. A dále bychom mohli poznamenat, že ty platby v hotovosti znamenají určité riziko. Další téma, bod 35, rejstří transparentnosti. O tom bych si ještě rád s panem Piprem pohovořil. My poslance Evropského parlamentu. Už jsme vydali takové množství prohlášení. Máme je nyní korigovat, nebo máme vydat ještě další nové prohlášení? Měli bychom zvážit to, o čem vy jste, pane zpravodaji, již hovořil. Jde také o tu další zátěž eh, poslanců. Eh, že poslanci přebírají určité povinnosti, které byly dříve na straně administrativy a my to pociťujeme. A upřímně řečeno, poslanci z toho nejsou nějak zvlášť nadšeni, že e, doprovázejí čím dál tím více administrativních procesů, musí je sami realizovat. Každý poslanec je vlastně vnímám tak, že určitě někde nějakým způsobem podvádí nebo podvádí nějak s penězi, ale to vlastně není dobrý obrázek Evropského parlamentu, měli bychom proti němu vystupovat a e, také se podílet na jeho odstranění. Mám Piper také správně Eh, hodnotil situaci nejrůznějších eh, generálních ředitelství a také například generální ředitelství pro výzkumné služby. Mě by docela zajímalo, jak to vypadalo v minulosti, jaká byla situace, jak funguje tato služba, jak často se poslanci na tuto službu obracejí a jak často této služby využívají, protože si nejsem jist, že opravdu všichni poslanci vědí, že tato služba vůbec existuje. A potom generální ředitelství pro komunikaci a ten žebříček, ten ranking e, poslanců. Ten je vlastně nyní utvářen naprosto mechanicky a zprávy v Evropském parlamentu se nedají snadno porovnávat. Například eh, zde v našem výboru můžeme mít 30 zpráv k jednotlivým agenturám a to je něco jiného než třeba tato zpráva pana Pipra týkající se absolutoria pro Evropský parlament, ale statisticky za to pan Píper má jednu zprávu a jiný kolega má 30 drobných zpráv. A statisticky je potom tom ten kolega s těmi 30 drobnými zprávami mnohem lépe než nyní s touto jednou velkou zprávou pan Píper a to by se mělo nějakým způsobem korigovat. A další věc, zmínili už pan zpravodaj, hovořili jsme o tom i s ostatními stínovými zpravodaji a to je ten Eh, individuální penzijní fond a jeho zpráva. Myslím, že to bychom opravdu měli uvážit. Je to ten bod číslo 72. Pokud chceme opravdu požadovat studii o fungování tohoto fondu, tak bychom možná měli po těch prvních dvou řádcích toho skončit. Neměli bychom hodnotit management, že za, eh, možná ten management nebyl špatný, možná prostě uh, situace konjunktury nebyla příznivá. Prostě jde zde o jistou vnitřní soudržnost zprávy, hovořili jsme o tom už s panem zpravodajem, měli jsme i závěry, které zacházely ještě o něco dále, ale nepochybně vidíme zde tu věc vlastně stejně. A potom investiční politika, politika v oblasti nemovitostí, témat bezpečnosti, to jsou nesmírně významná témata. A já mám dojem, že už před dvěma lety jsme si tady říkali, že bezpečnost v Evropském parlamentu má maximální prioritu. Nedovedu si představit, tu situaci, že by zde nastal nějaký problém, nějaký atentát v Evropském parlamentu. Administrativa se snaží nalézat dobrá funkční řešení a my, my zde máme v souvislosti s našimi nemovitostmi parlamentu nějakých 8 až 10 takzvaných rizikových bodů a e, ten náš bezpečnostní systém bude tak slabý, jak slabý bude ten nejslabší článek těchto bodů. Takže opravdu bezpečnost zůstává nejvýznamnější prioritou. A politika v oblasti nemovitostí a budov. Ano, neustále se tážeme, proč to stojí tolik peněz. Pak zde máme tu perspektivu těch 10-15 let do budoucna, kdy v té politice nemovitosti může nastat eh, potenciál velkých úspor a sice ty úspory, které se vytvoří tím, že si ušetříme platbu nájemného. Takže si myslím, že toto je opravdu eh, dobrý cíl, že bychom už nebyli v nájmu, ale měli bychom vlastní eh, kancelářské prostory. A za to také děkuji panu zpravodaji, že zde tu myšlenku formuloval. Děkuji také paní předsedkyně. Velice děkuji všem. Děkuji. A nyní kolega Salvama, prosím, máte slovo. Thank you, chair. Děkuji vám. A dovolte mi jen stručně vyjádřit, že jsem vděčný je také jakožto koordinátor za EPP. Mohu říci, že jsem poměrně spokojený. Myslím si, že je to poměrně vyvážený eh, pohled na věc. Obecně řečeno, pokud jde o absolutorium parlamentu, tak já bych preferoval se podívat na věci spíše přísněji než měkčeji, protože my sami jsme sledováni. A pokud tu bude jakýkoliv nedostatek, tak okamžitě se staneme terčem. A to je také oprávněné. protože je to eh, prostě taková hra, kdy eh, všechno eh, může být v takovém případě dovoleno. Musíme se na sebe podívat skutečně velice upřímně a přísně. A takže mám jenom tři poznámky věcného charakteru, čímž se dostávám okamžitě k odstavcům 23 a tak dále. 27 Vím, že to je taková trošku ožehavá záležitost, ale ať už je kdokoliv eh, předsed, prezidentem, předsedou parlamentu, ať už je kdokoliv zpravodaj, tak musíme být, si velice dávat pozor na to, co se stalo, co se stalo třeba v prvních měsících 2014. A přesněji řečeno, pokud budou jakékoliv pochybnosti, Samozřejmě, že budu eh, za několik let moci, možná budeme mít jiného předsedu a tak dále, všechno možné se může stát, to je jasné, ale pokud budou jakékoliv otevřené otázky, cokoliv bude nedořešené, tak je jenom přirozené, a dokonce bych řekl, že je naší povinností, abychom uh, si položili ty otázky, které je nutno si položit, abychom dospěli k odpovědím. Tak třeba 24, jak doporučil pan Liberacký, že bychom eh, měli těch 7,5 vyškrtnout. A pokud tam prostě jsou jakékoliv nedostatky, tak bychom je měli identifikovat, jak nejvíc jsme schopni. Stejně tak 26. V návrhu se říká v té druhé polovině, že žádá také konkrétní informace o zasedáních, které nebyly eh, uvedeny v odpovědi u eh, bodu 15 toho dotazníku tak otázce 15 dotazníku to můžeme prostě vyplnit, a bude to hotové, můžeme pak být spokojeni s výsledkem. Takže to jsem k tomu chtěl říci jako poznámku a pak hotovostní platby. Jenom velmi stručně. To je naprosto neuvěřitelné. 2014 a pořád ještě i 2016. No to, to, to, toho se musíme zbavit. A překlady. Myslím, že se dá, něco udělat, abychom zvýšili individuální produktivitu v průměru. Ale musíme postupovat obezřetně, opatrně. Možná v to je tak, jak zorganizujeme tu práci. Protože tlumočení, překlady, to je skutečně jádro této sněmovny. Bez nich prostě nebude ta sněmovna fungovat. Je takový fungující mozek té sněmovny, takže tady musíme postupovat trošičku opatrně, musíme postupovat opatrně v přijímání různých kroků. Der Kollege Jova, bitte schön. Ja, Kollege Javor, Entschuldigung. Kolega Javor, prosím. Nem a szót, elnök asszony. Děkuji. Chci se pana Pípra také zeptat eh, na jeho práci, ale chci, celkově myslím, myslím, že máme velmi kvalitní materiál. Chci se připojit eh, k mm, tomu, co tu bylo řečeno, k fungování sněmovny, zprávě. pravidlům nařízení o, o, o návštěvnících, to znamená, jakým způsobem regulovat návštěvy výzkumná služba, to, toho bychom měli využívat, měli bychom využít toho, že zkrátka je to mm, služba, kterou, na kterou se lze spolehnout. Otázky, které jsme probírali několikrát a které jsme položili také generálnímu tajemníkovi, možná to pro vás tudíž není nic nového, ale eh, přesto pár bodů. Eh, pravidla týkající se oznamovatelů trestné činnosti neboli whistleblowerů. My jsme nakonec eh, přijali nové nařízení a já jsem rád, že vnitřní pravidla pro eh, oznamovatele jsou jasnější a jsou teď uplatnitelná skutečně. A pořád ještě tam přetrvávají jisté slabiny například u akreditovaných parlamentních asistentů, kteří nejsou chráněni. Jim jsou, oni jsou naprosto exponováni um, a netěší se potřebné ochraně v případě nějaké uh, aktivity, v případě, že by vlastně měli fungovat jako whistlebloweri. Další otázkou je proplácení eh, nákladů poslanců. Několikrát jsme se bavili o té záležitosti týkající se místních asistentů, že je to určitý rozdíl, eh, pokud jde o počet, v počtu těchto asistentů. A nelze to vysvětlit vždy jenom objemem práce. Takže máme teď přísnější pravidla, ale ta pořád ještě situaci plně neřeší. Eh, musíme se tím zabývat do větších podrobností. A bod 29 a 30 u proplácení nákladů, tam myslím, že jdeme nesprávným směrem. Když se tady bavíme o tom, že by se měla kontrolovat každá faktura parlamentem, každý, každý účet, já souhlasím v tomto s panem Sarvamou, že my s občanům a občané by měli mít vhled do toho, jakým způsobem využíváme veřejné prostředky. K tomu, prostředky k tomu nepotřebujeme žádné další e, parlamentní zaměstnance. Jsou to, měly by to být transakce, které jsou otevřené, e, přístupné občanům, to by zvýšilo důvěryhodnost parlamentu v očích veřejnosti. Ještě drobnosti k ochraně životního prostředí. Emise CO2. Systém obchodování se myslím, Já nevím, jestli by tady byl, byly pokryty tím ty takzvané ty stoprocentní offsety. Já na to se, bude se muset, asi muset podívat na ta čísla. Možná by měly být eh, vzaty v potaz i um, návštěvníci, kdy, když se tedy uh, při výpočtu těch, eh, těch hodnot. A pak rovnost pohlaví rovnost mezi muži a ženami. I nadále jsme přesvědčeni, že v nejvyšším vedení v parlamentu ženy jsou výrazným způsobem méně zastoupeny, i když se situace zlepšila trochu. Ale musíme přijmout ještě další kroky, protože samozřejmě 50% jsou zaměstnanci a celkově, ale e, jsou mnohem méně zastoupeny v mnohem e, menší e, míře v těch nejvyšších nejvyšším vedení. Ano, skutečně je tomu tak, že neby měl být vděčný panu zpravodaji za tento bod. A další je kolega Dion. Tak Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji také velmi panu zpravodaji. Myslím si, že ve zprávě celá řada dobrých věcí a rád jménem své frakce bude souhlasit, ale rád bych prošel několik bodů. Eh, je zde opravdu velká pozornost věnována komunikaci a komunikačním aktivitám parlamentu. Je to téma, které se neustále vrací a opravdu ta diskuse o tom je velmi dobrá. Ovšem otázka účinnosti té komunikace, to pak slyšíme něco o volbách a o těch takzvaných špičkových kandidátech, ale nejde to úplně do hloubky. Jestli opravdu tedy ty účinky jsou natolik účinné, že by se ty informace dostaly skutečně k občanům a kolik to všechno stojí a určitě je tam možnost určitého zlepšení, to bych tedy rád zdůraznil. Sdílím názor eh, zpravodaje k webovým stránkám, už eh, toho, tomu zaznělo mnoho a eh, udělalo se mnoho pro to, aby ta stránka byla příjemnější, ale přesto je velmi složitá a i, i když já pracuji v parlamentu, tak čas, čas trávím hodně proklikáváním, abych se dostal k tomu, co potřebuji, ale pro mm, eh, veřejnost by muselo být opravdu příjemné na té stránce pracovat, rychle se dostat k té informaci, kterou jako občan potřebuji, abyste byla dobrá fungující funkce vyhledávání. Momentálně to tam tak není. Také to, co zpravodaj e, říká o ceně Lux, ano, to bychom měli zvážit. Dokonce zde zazněl názor, že by se měla ta e, cena e, dokonce zrušit. Mám pocit, že se to i přijalo na plénu, ale že se to nerealizuje. A já myslím, že pro nás a pro některé firmaře je ta cena zajímavá, ale že mm, se nedostává k publiku v obrovské množství diváků. EPRS eh, eh, je určitě dobrá, pozitivní služba. Eh, co se týče návštěv, je zajímavé, že počet návštěv se zvýšil pouze o 1%, ale přitom o 24% se zvýšily náklady. Kromě konstatování bych asi byl rád, kdyby tam bylo uvedeno i nějaké vysvětlení. Potom administrativní zátěž My bychom měli neustále usilovat o to, jak se to děje všude, snižovat administrativní náklady. Ale je v tom určité napětí, protože na jednu stranu chceme transparentnost na straně výdajů, na straně kontaktu s lobbysty, eh, případné střety zájmů, ale mělo by se to odehrát takovým způsobem, který by nás stál co nejméně času a papíru. A myslím si, že tady bychom ještě něco mohli udělat. Počet formulářů, s kterými také pracují nejrůznější asistenti, opravdu obrovský. A myslím, že zde by tedy byla možnost snížení administrativní zátěže. A upřímně řečeno, když se podívám na tu administrativní zátěž a diskusy o e, těch všeobecných nákladech, tak ono, my jsme nepožadovali, nebo možná kdysi dávno v minulosti, ale nežádali jsme nějakou komplexní kontrolu veškerých výdajů všech poslanců, ale pouze namátkovou kontrolu. Ale v podstatě nemáme přehled o tom, kolik by to stálo. A vím, že řada kolegů eh, a já na eh, konci svého mandátu vlastně si přizvou externího auditora, ale i to nese určité náklady sebou. Takže je škoda, že zde to nemáme podložené čísly. Potom otázka voda, káva na zasedáních. Já jsem pro, já mám kávu velmi rád, byl bych velmi rád, kdybychom zde opět kávu měli na našich zasedání, ale myslím si, že to není úplně chytré to dávat formulačně do usnesení, o něm se bude hlasovat na plénu. Pan generální tajemník už o tom hovořil, že bych to mohl řešit spíše interně. Téma tlumočníci. Já jsem slyšel trochu něco jiného, zvláště od tlumočnické služby, o počtu hodin, které pracují týdně, že 10,7 hodin týdně práce tlumočníků, že to číslo je nesprávně vypočteno. A byl bych opravdu rád, kdyby se nalézala taková řešení, s nimiž budou moci také souhlasit tlumočníci, abychom nezvyšovali znepokojení v této oblasti. Transparentnost. Budu velmi stručný, probíhá zde několik eh, záležitostí, například zpráva Vigold na výboru AFKO, tam je uvedeno mnoho, také o parlamentu jako takovém, o etickém kodexu. Parlament také právě reviduje svůj jednací řád a i tam se to téma objevuje. Na výboru LIBE Máme zprávu o přístupu k dokumentům. Tam jde také o dokumenty Evropského parlamentu. Já bych rád předložil pozměňovací návrhy, které právě na tyto probíhající kroky eh, odkazují. Eh, možná to tam nemusíme nutně psát, ale dobré, abychom o tom věděli, že se to děje. A poslední poznámka, ta se týká bezpečnosti. Ano. Bezpečnost rozhodně je velmi důležitá, ale pokud si skutečně přejete bezpečnost, tak musíte zrušit ten speciální talis, musíte nás ještě e, více oddělit od společnosti, protože třeba ten speciální e, čátrovaný talis a jiné čátry, to je cíl, do kterého se velmi snadno trefíte, ale zase neměli bychom zacházet až moc daleko prostě zaměstnání e, na veřejnosti a pro veřejnost nese určitá rizika. Nebylo by dobré, kdybychom byli zcela nepřístupní pro veřejnost, měli bychom najít nějakou střední cestu, ale chápu, že v dnešní době je třeba činit více bezpečnostních opatření než v minulosti. Jako muchas gracias, presidenta. Sí, en primer lugar, agradecer al... Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat panu Piprovi, panu zpravodaji, za to, že nám eh, předal tento návrh, předložil tento návrh. První poznámka je poněkud jako překvapivé, že odstavce 22 až 26 žádají další informace opakovaně. Z toho zdá se vyplývá, jakoby ty informace nebyly těch dodatečných otázkách pro generálního tajemníka. Já jsem položil některé otázky, možná pan Píper nikoliv, možná by mohl vysvětlit, proč, protože jsme měli příležitost tyto otázky položit, ale samozřejmě, že je tu eh, série různých otázek um, a odpovědí. Já když se dívám na všechny ty mezinárodní mezikontinentální mise, tak já je tam nevidím. Španělsko, Dánsko, Lucembursko, ano, to jo, ale to ano, ale když se podíváte na další vody, tak mnoho z těch eh, dalších mez, misí mezikontinenty bylo EPP a ALDE a také ne, samozřejmě, že navštívili Francii a Itálii ale já nevím, jestli tady někdo vidí nějakou konspiraci, nebo jak to mám nazvat, jak, byla bych ráda, kdyby mi to někdo vysvětlil, protože znovu klást takovéto otázky, i když jsme měli příležitost je položit a oni položeny nebyly, no tak to pak vypadá, jako kdyby chyběla dobrá vůle. Bylo by tudíž dobré to vysvětlit a bod 27. Připomínat nějaké usnesení je z roku 2012. To jen tedy připomíná, že pan Piper to použil proto, aby v podstatě se odvolal na kampaň proti někomu, kdo tehdy byl jedním z těch hlavních kandidátů. Pan Juncker to nemohl být. Takže možná by nám mohl vysvětlit, co, čeho tím chce dosáhnout. Protože opět ty odpovědi, které jsme dostali, když se podíváme na to, koho navštívil pan Schulz navštívil mnohem více zemí, kde jsou vlády jiné politické orientace, než je ta naší, pokud, mm, naše, pokud má nějaké pochybnosti, pokud chce odpovědět, tak ať se nekladou otázky jen tak kvůli otázkám. A připomíná tady usnesení z doby před několika lety. To tady nevím, já si mm, na to vzpomíná, vzpomínám jako na jakýsi útok v průběhu předvolební kampaně, protože i, i ta rozprava na pléně byla skutečně smutná, byla až tragická, hlasovalo se tam, pan Piper tam byl, takže prosím respektujte výsledky hlasování, to bych byla ráda. Ještě jedna eh, věc eh, týkající se RPS. Děkuji panu Piprovi. Hovoří tady o nějakých ideologických obavách a otázkách. A um, ať už věří jakémukoliv kredu, tak eh, mě znepokojuje, ten to, to, ten sektor velký, to, co tady eh, vytváří generální tajemník, to znamená místo, aby skutečně podporoval mm, parlamentní výbory a sekretariat, snaží se to přesouvat na jedince. A my, poslanci a poslankyně, jsme samozřejmě eh, respektováni, ale jsme z různých politických skupin. USA tam každý pochází ze svého regionu, ze svého města, ale my jsme tady eh, jakožto zástupci politických eh, skupin a to je důležité. Takže já nevím, co chce pan Piper posílit. Teď eh, k tlumočení. Myslím, že v posledních letech příliš zesílila administrativní část ale zapomněli jsme na posilování samotné profese tlumočníků. A třeba standby on call, to jsou věci, které mizí, takže není, není možné, abychom jim počítali pracovní čas pouze v kabině. Musíme počítat i přípravu, jako je to v případě třeba univerzitních profesorů a dalších. Čili měli bychom skutečně zajistit, aby byly připravené eh, prostory kanceláře v tomto parlamentu. My máme eh, kanceláře, ale jestli jsou eh, zadarmo nebo jestli jsou v nějakém pronájmu, mm, to všechno bychom měli zjistit a závěrem jestli souhlasí tedy tím postupem, jak se k němu vyjádřil auditor. Já jsem se také se dělá na seznam uh, řečníků a musím říct, že ta zpráva mohla být horší, takže já si myslím, že se to docela dobře podařilo, jistá rovnováha. Eh, paní kolegy Ayala Sender se tady se jí nelíbilo, to, co tam stojí A panu předsedovi parlamentu, jeho dvojí roli, ale tam jsme měli jasné hlasování na plénu v rámci absolutoria za minulý rok a tehdy parlament na plénu se velice jasně vyjádřil, zaujmul jasný postoj s prozbou o odpovídající transparentnost a proto je možné podle mě se k té prozbě znovu vrátit, to je legitimní. Ráda bych zmínila několik věcí, kde si myslím, že by bylo vhodné mít ještě pozměňovací návrh. To jedno se týká změny té staff regulation z roku 2014, tedy služebního rádu. E, v roce 2014 jsme zavedli 40 hodinový pracovní týden, takže jsme získali dodatečnou pracovní dobu. Ráda bych tady vnesla do toho světlo. ráda bych to nějak eh, vlastně, pojď se na to podívala hlediska na toho 5% v oblasti zaměstnanců. Takže my jsme tady vlastně získali ty, ty, ty hodiny navíc, ale nějak jsme to nevyvážili s těmi škrty v oblasti zaměstnanců. A dále otázka politických stran, to si myslím sem také znovu patří. Je třeba, abychom tlačili na to, že určité ty nesrovnalosti například v otázce Eh, jaksi příspěvku pro politické strany, aby jsme se k tomu opět vrátili, otevřeli to. Dále trvalé smlouvy pro zaměstnance na dobu určitou ve Štrasburku. To jsou vlastně desítky lidí, kteří byli zaměstnáni na dobu trvalou, ale když se podíváme, jak vypadá vytěžení Štrasburku, tak si myslím, že se daňový poplatník zaslouží, abychom se na to ještě podívali. A samozřejmě ten důchodový fond. Tady musíme skutečně tlačit na to, abychom dostali právní analýzu, do jaké míry vlastně ty veškerá plnění z toho penzijního fondu musí být dnes pozměněny, protože od roku 2022 už nebudou mít vůbec žádné peníze v tom fondu, což je vlastně fond, který je krátce před bankrotem a ten se nemůže chovat tak, jako kdyby ten bankrot nebyl. Je třeba zareagovat nyní a nyní snížit ta plnění toho fondu pro budoucí členy a pak je třeba také se podívat na to, zda by nebylo možné něco šeškrtat eh, ta plnění i pro ty současné členy. Proto velmi lituji toho, že ten právní posudek, který jsme si chtěli vyžádat již minulý rok, že nebude. Zejména co se týká snížení plnění pro budoucí členy toho fondu. Eh, tady byl vyhrán jeden případ před soudním dvorem, který se toho týkal a proto je třeba jednat i hned neprodleně, protože ten deficit je obrovský, ten schodek toho fondu. Eh, ve příštím ve víceletém finančním rámci eh, budeme ne, také kvůli tomu sodku a zvláštního režimu pro francouze a Itálii. To vyplývá z dřívějšího statutu. Oni to nemají tak jako ostatní národy, že se to srovnává s těmi národními parlamenty a pro tyto dvě skupiny skutečně je to tak, že se to přesunulo na Evropu. Pouze pro tyto příklady budeme ve víceletém příštím rámci potřebovat půl miliardy eur. A asi pro tisíc příjemců, což tedy musím říct, že na to diskusi se těším již nyní. A pak tady budu chtít ukázat, co jsme tedy podnikli pro to, abychom alespoň nějakým způsobem toto řídili, zmírnili, nějak to řešili. Takže vás prosíme, trvejte na tom bodu. A co se týče, co se tam stojí o tom eh, důchodovém fondu, to je, myslím, na té spodní hranici toho, co by bylo třeba učinit a proto Eh, já chci tady vyjádřit svůj respekt vůči tomu, že to tady takto máme. Pan kolega Zdechovský se ještě vyhlásí o slovo, takže prosím. The translation I didn't understood how much eh, we need for Kolik, kolik přesně potřebujeme na, eh, na co na na dobrovolný penzijní fond plus Italové a a Francouzi. Když to agregujete, je to půl miliardy. Půl miliardy, máte ta čísla. Vy to také máte. Not from the... Takže to je prostě debata, která už trvá deset let. Už se o tom hovoří. Pane Zdechovský, prosím. Děkuji, paní předsedající já bych chtěl nejdříve poděkovat kolegovi pieperovi za tuto zprávu. Osobně mu uděluji 100 bodů do MEP rankingu. Sice, asi mu tam nebudou přiznány, nicméně imaginárně je má z mé pozice, z pozice poslány. Ale teď vážně. Eh, otázka štrasburku opravdu to je otázka poměrně zásadní pojďme se ptát zda tato budova nemůže být v době kdy tam nezasedáme využita pro nějaké jiné zasedání evropské instituce zda opravdu když už tedy ty dvě budovy jsou a nyní tady snaha o to sjednotit vlastně evropský parlament a mít ho v jedné budově tak zda nemůže být tato budova nějakým způsobem využita. myslím si že to je otázka kterou bychom měli v této zprávě výslovně, výslovně zmínit a věřím že i markus pieper, bude tuto moji poznámku ve zprávě reflektovat. druhá otázka tady byla eh, už paní předsedkyní poměrně Ehm, poměrně velmi obšírně rozvedena to je otázka penzijního fondu. navazuji na to co říkal eh, kolega sarvamaa my musíme být ten dům který je vlastně ten skleněný, skleněný dům, kde je všude vidět. A nemůžeme mít tady fond, který nám před očima krachuje. To není záležitost, o který víme jeden měsíc. To je záležitost, která se tady táhne. A tam musíme opravdu trvat na tom, aby v tomto roce byla záležitost penzijního fondu vyřešena například tím, že se buď to pokrátí plnění, nebo se bude přemýšlet o tom, jak se celý tento fond, který dneska krachuje, zreformuje a třetí věc která mě zaujala to je to vyplácení peněz na účet za návštěvy. já prostě nevím proč je to vypláceno v hotovosti. já si myslím že tohle je věc která už měla proběhnout dávno a myslím si že prostě bychom měli stanovit nebo trvat na tom že od roku two thousand and seventeen budou všechny tyto peníze vypláceny na účet. to si myslím že je administrativní, administrativní záležitost a myslím si že by to, že by to zase pomohlo pomohlo v takové bych řekl transparentnosti a kontrolovanosti. jinak opravdu teď vážně děkuji markusu pieperovi za řadu velmi užitečných nápadů a za velmi kvalitně zpracovanou zprávu, zprávu k, auditu, eh, k auditu eh, Evropského parlamentu. Der Berichterstatter zum Abschluss, bitte. A na závěr pan zpravodaj, prosím. Milí Tomáši, děkuji vám za těch 100 bodů. Já ne, kdo ví, kdy je budu potřebovat v životě. Rozhodně jsem velmi rád, je to nápomocné. E, také děkuji za veškeré další komentáře kolegů. E, nebudu tady se vracet k těm jednotlivým bodům detailně pokud říká paní předsedkyně, že ta zpráva mohla dopadnout hůře, tak pokud ona to říká, tak já to vidím jako velkou chválu. Takže s tím souhlasím. A pokud paní kolegyně Ayala Sender, tedy já jsem vždy nadšen tím, co říká. Ona mě tady podsouvá nějaké konspirační teorie. No, nevím, nevím. Já bych měla takovou protiotázku. Vy jste hovořila o předvolební kampani pana Šulce. Já se ptám, v jaké předvolební kampani se momentálně nachází. To jsem zcela nepochopil. Nám jde přeci o to, abychom jisté věci eh, jak si na ně ukázali a zdá se, že ještě nebyly dostatečně zodpovězeny veškeré otázky, které se s tím pojí. Nevím, zda eh, ještě objevíme nějaký další let, který jsme ještě neobjevili. A myslím si, že naší povinností, abychom to plně došetřili, a kolegové mají pravdu, že to není nic dramatického. V podstatě jde o to, že většinu věcí může dobře zdůvodnit. My prostě si chceme vyžádat více informací, abychom v tom měli jasno a myslím si, že nakonec se dokážeme, budeme moci dohodnout na rozumné zprávě. My tady nikomu nechceme podsouvat nějaké konspirační teorie, někomu škodit v rámci nějaké takovéto teorie. E, další body. Možná takovou jednu věc, že chceme externí posudek k důchodovému fondu, to je jasné. To je jasná, jasný požadavek obsažený ve zprávě a byl to požadavek, který byl obsažen i v poslední minulé zprávě absolutoriu. Abychom tedy přesně věděli, aby někdo externě nám řekl, co jsme udělali špatně, co můžeme a co musíme změnit. A my to tedy nyní vyžadujeme neprodleně, a já jsem plný důvěry v tom smyslu, že během příštích měsíců dostaneme další informace o tom soukromém důchodovém fondu. I to je naší povinností, abychom to tady nenechali běžet ještě dalších šest let, ale skutečně si tehdy již není vyjasněji, kdo za co odpovídá, protože jinak bychom se velmi, eh, bychom tady zažili nemilé překvapení v roce 2022. A politikové asi, politici by nebyli nadšení, kdyby pak zjistili, že jsme si tuto otázku nikdy nepoložili. My jsme ji ještě jednou položili, nyní je pokládáme ještě konkrétnějším způsobem a blížíme se tedy nějakému meritu věci. Děkuji mnohokrát, těším se na setkání stínových zpravodajů a jsem přesvědčen, že dosáhneme dobrého společného výsledku. Děkuji. Předsedkyně, děkuji. Tím jsme dospěli ke konci tohoto bodu na pořadu jednání a přecházíme dále k tématu. Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora udělení absolutéra za 2014 se zprávou kontroly opatření přijatých v návaznosti na zvláštní zprávy Evropského zoha. Já tady vítám pana Kevina Cardiffa z Evropského účetního dvora, který tuto zprávu představí a já mu i hned dávám slovo. Prosím. Thank you, chair. Děkuji. Dovolte mi poděkovat paní Gresle a všem poslancům výboru za to, že mohu předložit tuto zprávu o doporučeních v našem zvláštním výboru. Jenom na úvod, um, účetní dvůr publikuje asi 25 zvláštních zpráv každý rok, kolem 25, 4 až 6 doporučení obsahují většinou um, adresovaná komisi. My se snažíme pak dál hodnotit, jakým způsobem byla implementována. Od roku 2012 jsme dávali informace o našich eh, doporučeních v konsolidovaným způsobem, a to buď prostřednictvím mimořádné zprávy, samostatného dokumentu, nebo v samostatné sekci naší výroční zprávy. V letošním roce máme e, výběr osmi zpráv s 44 doporučeními, které jsme vybrali k analýze mezi 2009 až 2012. E, a pokud jde o ta doporučení, tak drtivá většina z nich, 89%, e, tak vedla ke krokům, u kterých jsme mohli ověřit částečnou, částečnou nebo plnou implementaci strany komise. To znamená, proces auditu podpořených potom eh, parlam, debatou v parlamentu má dopad. Několik našich zvláštních zpráv se týkalo eh, zprávy údajů ze strany komise, doporučení eh, v případě kontrol státní pomoci a externích kroků byly, byla realizována, zlepšily se řídící systémy v souladu s našimi doporučeními, i když zajištění dostatečně spolehlivých údajů je pořád ještě výzvou pro členské státy. Tato zpráva obsahuje také výsledky auditu eh, systému řízení eh, komise, IT aplikace a eh, dalších otázek. Pokud jde o ty follow-up systémy, tak mají teď lepší stopování auditů, ale bylo by dobré ho ještě dále zlepšit. Eh, pokud je o výkaznictví, tak komise by měla lépe vysvětlovat status doporučení statuty doporučení ve své výroční zprávě a periodicky by měla také přehodnocovat tato doporučení, která jsou jen částečně implementována. Eh, komise by měla také revidovat eh, kroky členských států při implementaci našich doporučení, ale i na tom budeme pracovat částečně v kontextu výroční zprávy 2015. velmi bedlivě ehm, a pečlivě jsme si ehm, ehm, prostudovali ten pracovní dokument, s kterým v podstatě plně souhlasíme. Akorát, že by se dalo vykládat, že ECHA komise by se měly, eh, spolu měly souhlasit, pokud jde o zjištění. Ale eh, obecně eh, není nutný souhlas auditora a auditovaného orgánu ale musíme zvážit eh, všechny, eh, všechny předložené údaje. My nasloucháme bedlivě názoru komise, zvláště tam, když se domnívají, že naše fakta nejsou eh, správná, ale naše zjištění jsou naše a pouze naše. Ehm, tam, kde jsme doporučovali ještě nějaký follow-up v členských státech, myslíme si, že to je důležité, provádíme předběžnou práci na hodnocení situace. Tento týden vydáme studii, kterou dáme členským státům budeme se je ptát na jejich vlastní znalosti a povědomí eh, o těchto doporučeních účetního dvora. Pak zveřejníme výsledky, které zapracujeme do naší další zprávy. Myslím si, že to je zhruba vše k této otázce. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, že jste vyslechla tento můj skromný příspěvek. Děkuji mnohokrát, pane Cardiffe. Děkuji také za zajímavou zprávu, neboť k čemu nám to je, když se neustále staráme o nové věci. Kdybychom ztráceli ze zřetele věci stará, je to horizontální zpráva. Já si kladu celou dobu otázku, kdo vlastně z komise bude ochoten se k tomu vyjádřit. To za chvíli uvidíme. A já jako zpravodajka pro tento pracovní dokument bych ráda připomenula několik věcí. Pokud tedy ve věcech absolutory hovoříme s komicí, tak oni nám neustále říkají, jak vážně tu celou záležitost berou. Ale musím předeslat, já jsem jim to vždy takto věřila. A pak jsem byla poněkud zklamána, když jsem ve zprávě se dočetla, že systém IT RAD, Recommendations, Actions, Discharge, že tady máme 11. 11. 2, u 11.24 tady byly nějaké nedostatky, tedy 11.24 to je vysoké číslo, podle mne. A víme, že teda účetní dvůr dává doporučení směrem k členským státům. A co se týče realizace, tak celý systém odhaduje tu, tu míru realizace příliš vysoko a nemáme vůbec žádné indikatory, žádné zprávy, údaje, takže můžeme relativně málo říci o tom, jak efektivní follow-up je, což mě skutečně zklamalo, neboť jsem si myslela, já jsem prostě komisi věřila. A to byla opět chyba. Člověk nemá věřit vůbec nic, to je to, co já jsem se z toho poučila. Což je škoda, protože eh, čas od času bych i já ráda něčemu věřila. Teď máme tady 86 doporučení z těch minulých zvláštních zpráv, které jsou hodnoceny dvorem jako částečně implementovány, ale v každé z nich není AD jako vyřízeno RAD. Takže to je také zvláštní. A asi nejzajímavější na té zprávě je ta analýza nedostatku v oblasti systému notifikace, ale pokud nefunguje můj systém notifikace, tak nefungují ani ty závěry z toho vyvozené. Takže já se ptám, o my se ráda tedy bych si od ní vyslechla, co tedy udělali ze systémového hlediska, aby to odstranili. Je tady někdo, kdo by to mohl zodpovědět? Co jste učinili pro to, aby se ta věc zlepšila? A jak je možné, že šest ze 60, 44 doporučení účetního dvora nemohlo být přeskoumáno. Proto si myslím, by bylo důležité, aby nám komise ještě jednou ukázala ty závěry z té zprávy. Dále požadavek účetního dvora v tom smyslu, že je třeba harmonizovat hodnotící kategorie, proto aby systém se mohl dál rozvíjet. To by bylo zajímavé, abychom přesně viděli jaké konkrétní plány tady již jsou. A pak by bylo také důležité, aby účetní důvod nám řekl, proč vlastně nedělají své vlastní follow-up. Bylo by to na vás příliš mnoho z hlediska nedostatku systému, které jsou závažné. Si myslím, by bylo vhodné, abyste vyčinili nějaký vlastní follow-up, abyste to nepřenáchávali těm zúčastněným stranám nebo eh, tomu subjektu, jehož audit jste prováděli. Já si myslím, že by to bylo vhodné, podle mě, něco takového mít. To by byla taková otázka možná na pana Cardiffa. A ještě nyní poprosila o slovo kolegyně Ayala Sender. Děkuji. Děkuji za toto vysvětlení a za celou tuto zprávu. Chtěla bych se zeptat. Zajímalo by mě vidět, co se stane, když máme tedy takový eh, automatický systém online. Protože automatické systémy fungují pouze tehdy, pokud do nich někdo dává informace. A samozřejmě v tomto ohledu mohou, může docházet k lidské chybě. Má eh, pak může systém, eh, má systém tedy nějakou možnost větší kontroly politického charakteru? To by mě opravdu zajímalo, jak to v tomto návrhu je ošetřeno. A ještě bych se ráda zeptala paní Gresle eh, ohledně bodu 4. Vy hovoříte tedy o určitém neuspokojení, pokud jde ehm, tedy o ten ehm, rozporovací postup v případě auditu my jsme, byl tam trošku problém s termíny, my jsme eh, na to tlačili, ne, teď je otázka, jestli jsme jim pomohli nebo ne, protože eh, většinou taková, taková odvolání jsou tedy ty to termíny pak v létě, mm, dochází k mm, logistickým problémům, čím se celý postup komplikoval. Zajímalo, zajímalo by mě, o, o co vlastně eh, jde, když tedy ho, hovoříme eh, o, o eh, takovémto procesu možnosti odvolání. Má to ehm, o těch opravných prostředcích, má to, je to v případě každého auditu. Zajímalo by mě, zda tento proces opravného prostředku, prostředku tam skutečně musí být. O čem přesně se hovoří v bodu 4 i z hlediska účetního e generální Za komisi zástupce generálního ředitele pan Mögele z generálního ředitelství Agrár. Doufám, že tedy zastupuje eh, právama vlastně zastoupit celou komisi. Děkuji vám, paní předsedkyně, jak jste řekla ve svém vystoupení. O absolutoriu parlamentu Myslím, že i tato zpráva mohla být mnohem horší. Myslíme si, že obecně je to relativně pozitivní zpráva. No a já vlastně podobný signál teď vidím z toho, co zde zaznělo. 89% doporučení bylo plně implementováno a nebo téměř zcela a myslím si, že to je tedy dobrý podíl. A já jsem procházel všechny ty jednotlivé body, kde mezi sebou nesouhlasí účetní dvůr a komise k tomu, jak došlo k implementaci a je tam opravdu eh, je to velice na hraně u to, co považujete za plnou nebo částečnou implementaci u těch bodů, které jsou určené komisi i členským státům, ale jak vidíte, tak komise zareagovala na veškerá doporučení z účetního dvora v té zvláštní zprávě, včetně toho jednoho tématu, o kterém jste právě hovořila, to je ten systém RAD, tedy IT nástroj, Recommendation Actions Discharge. Myslím, že jsme zde nastolili určitý pokrok v minulých měsících, ale nikdo není dokonalý. Je zde potenciál tak aby ten systém opravdu spolehlivě eh, odrážel stávající systém doporučení. Ten systém je do, dosti komplikovaný, protože do něj poskytují eh, všechna DG vstupy na komisi a potom ho provozuje DG budget. A také to odráží ty situace, kde účetní dvůr a komise eh, nedošly ke schodě týkající se doporučení a jeho realizace. Já bych rád opakovaně uvedl, že opravdu věci bereme vážně a zde mi můžete věřit. Také to říkám jménem všech služeb Evropské komise. Opravdu bereme věci velmi vážně a myslíme si, že tyto zvláštní zprávy jsou pro nás velmi dobrým eh, nástrojem pro to, abychom my také vlastně revidovali nebo se podívali na naše systémy a naše opatření. Eh, také vznikla pracovní skupina, kde jsou zástupci komise i účetního dvora. A jsme přesvědčeni o tom, že i takováto pracovní skupina může být užitečným nástrojem pro diskutování záležitostí s účetním dvorem. A v případech otázek, které nejsou úplně jasné, zde také ta pracovní skupina může diskutovat a nabízet hodná řešení. Takže to by bylo nyní asi z mé strany vše. Máte-li jakékoliv další otázky, zastupuji zde komisi, ale jsou zde i zástupci, kteří budou jistě schopni i reagovat na specifičtější otázky týkající se té zvláštní zprávy. Děkuji. Ano. Tak já nevím, buď špatně vidíte vy, anebo špatně vidím já. Já jsem se na to také podíval. 44 doporučení v 8 zvláštních zprávách, 3 z nich nebyly relevantní, nebylo možné je překontrolovat. Zbývá to 38 doporučení, 60% bylo plně implementováno a to je dobře, to zde říkám nahlas všem, to je dobré. Je 20 eh, bylo realizováno v části a jste to teď sečetli a říkáte, že to je 89%, 8% z části, 3% vůbec. A o té jedné otázce nyní nebudeme hovořit, ale systémové nedostatky. Jak dobrý je teď ten systém RAD? protože jsou tam určité rozporuplné zprávy o tom systému, o jeho fungování a pokud ten systém nefunguje, tak to má dopady potom na ty výsledky. Takže to je to, co mě trápí, jak spolehlivý je ten systém a jak spolehlivá jsou ta čísla, která předkládáte. Kdybyste k tomu mohl něco ještě říci, byla bych vám velmi vděčná. A už předem děkuji za odpověď. Děkuji. Já nejsem v pozici rozporovat to, co řekl účetní dvůr ve své zvláštní zprávě, jinak bychom přece nemohli se dohodnout na doporučení. My opravdu pečlivě se zabýváme to jim špatným fungováním, nebo jak tomu říci, a usilujeme o to, abychom zlepšili ten interní tok informací mezi jednotlivými generálními ředitelství a centrálními službami, které zodpovídají za chod celého systému. Ale prostě je nějaká existující realita, ta se nějakým způsobem dostane do IT systému. A my máme něco od účetního dvora o té situaci reálné, a to je těch 44 doporučení z té zvláštní zprávy které se řeší. Možná, že ten systém RAD není perfektivní, ale obecně můžeme říci, že eh, ty implementace doporučení dvora eh, jsou dosti pokročilé, jestli je to 60 plus 29, anebo 89 plně nebo z části. Já si myslím, že to je pořád ještě docela působivé číslo. Ukazuje, že komise opravdu situaci bere velmi vážně a velmi vážně řeší eh, ta doporučení s nimiž je schopná souhlasit. Děkuji a pan Cardiff. Thank you. Well, I don't think... Děkuji. Já myslím, že ne, samozřejmě my nemůžeme nesouhlasit s tím tvrzením, že komise to bere vážně. Je to e, rozvinutí e, systému, který se e, týkal absolutoria a pak byl začínal být používán i e, pro sledování implementace doporučení účetního dvora. Ale co by se dalo zlepšit? Myslím, že se to ve zprávě říká dostatečně jasně. Problém je, že nekvalitní vstupy znamenají nekvalitní výstupy, takže bychom měli zlepšit e, kvalitu těch vstupů, aby se zlepšila kvalita výstupu, výstupu to je ten, to známé pravidlo garbage in, garbage out. Eh, musíme se zabývat také tím, co se stalo s některými doporučeními, která musí být systematičtěji zaznamenána. Mělo by, mělo by do, došlo dojít ke lepšímu sladění z, ze strany eh, toho systému a EKA je teď společná skupina, která se tím zabývá, čili ani komise, ani účetní dvůr nezanedbávají své povinnosti. My máme představu o tom, co je potřeba zlepšit, snažíme se pomoci, komise přijala všechny naše do, doporučení. Takže máme určitě, eh, tedy díváme se na to pozitivně. Rozhodně to není tak, že by byl nějaký beznadějný systém, tady, který by se měl úplně zrušit. Ne, máme dobrý systém, který by se měl zlepšit. A e, to je něco, co e, bereme my na učení odborem velice vážně. A proč nemáte žádný vlastní follow-up systém? Excuse me, I, I missed the point. To mi uniklo, teď smysl vaší otázky. Já jsem se vás ptala předem, proč účetní dvůr neprovádí že nějaký vlastní systém follow-up? Proč takový systém nemá? Well, because that would require... No, protože to bychom museli převzít jaksi eh, řízení toho celého follow-upu. My máme systémy, kterými Kontro, ano, kontrolujeme, ale kontrolujeme prostřednictvím tohoto ročního procesu a také některé individuální rozpočtové a politické oblasti tím, že děláme znovu audit, prověřujeme některé otázky v případě, že eh, hodnocení rizik na něco upozorní. A v průběhu přeskoumávání follow-upu komise tak k tomu tedy připisujeme vlastní kategorie, takže já myslím, že děláme vlastně vlastní follow-up, ale um, samozřejmě pokud máme co zlepšit, tak to zlepšíme. Zmiňoval jsem také tu pracovní skupinu, která se tím zabývá. My eh, teď eh, zakládáme, rozvíjíme svoji vlastní eh, databázi pro follow-upy. Nechci to slibovat, ale myslím, že do konce roku to bude eh, aktivní nebo nejpozději do začátku roku příštího. To je zajímavé. Můžete nám říct, eh, co všechno bude v té databázi follow-up? Well, I can, eh, but I can also pass it to an expert. Ehm, no, lepší bude, když to předám expertovi panu Sinimu, který vám odpoví daleko fundovaněji ta databáze, kterou odpovídáme, bude obsahovat všechna eh, naše doporučení a všechny kroky přijaté komisí, eh, tedy v test, při tom procesu follow-upu chceme se být schopni analyzovat, k jakým krokům, k jaké kroky byly přijaty v průběhu určitého období, aby bylo jasné, jaké dopady doporučení mají na finanční eh, zprávu rozpočtu. Prima, Výborně, tak to se budeme těšit. Dámy pánové z komise, z generálního ředitelství chtějí to ještě nějak upřesnit? Zdá se, že nikdo nemá chuť cokoliv říkat. Prosím, pane Mebele. Děkuji vám, paní předsedkyně. No, máte-li specifické otázky týkající se těch eh, významných eh, doporučení, kde by byl nějaký velký názorový rozpor se námi a účetním dvorem, tak mohu zareagovat. Ale jinak obecně k tomu RAD a způsob, jak jsme zareagovali na doporučení účetního dvora, jsou jasné. My přijímáme tato doporučení a pracujeme na nich a budeme na nich také v budoucnu pracovat. Děkuji. Tak určitě si najdeme hodinku na to, abychom se obecně zabývali systémem RAD. Jsem si tím jistá, už se na to těším. Děkuji, tím jsme na konci tohoto bodu pořadu jednání. A dostáváme se k dalšímu, nebo ne, ještě Martina. To bude rychlé. Já chci jenom poděkovat za tuto zprávu a za vaše doporučení. Opravdu se mě líbí. A takže já děkuji. A také děkuji. My jsme tady na konci tohoto bodu pořadu jednání. A další je návrh stanoviska pro výbor ekonů. Týká se hodnocení mezinárodních účetních standardů a finančního účetního výkaznictví. Spravodajem, navrhovatelem stanoviska je pan Richard Čárnecký, který tímto dostává slovo. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Musíme začít sdělením toho, že hlavní smysl aplikace mezinárodních účetních standardů IAS je harmonizovat eh, tedy finanční výkaznictví firm. Cílem je posílit eh, spolehlivost, srovnatelnost finančních údajů. Pak je také třeba říci to, že IFRS, čili mezinárodní standardy účetního vědíkanictví, jsou komplexní a um, poradní role Evropského finančního e, výkaznictví, tedy F, EFRAKu, e, což je Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví, by měla, tak tam bychom měli vzít potaz vliv při dopadech na nastavování mezinárodních standardů. A konečně poučení z implementace IAS a IFRS by měly být zohledněny i ve veřejné, veřejném sektoru a měly by se stát jakýmsi benchmarkem pro členské státy při rozvoji um, účetních standardů pro veřejný sektor. A e, co je důležité, moderniz- měli bychom modernizovat e, účetní systémy tím, že budeme prosazovat společně akceptované účetní standardy. A tím se e, posílí transparentnost a srovnatelnost účetnictví členských státech a ve vládním výkaznictví. Děkuji. Vielen Dank, das mag jetzt als Thema mnohokrát. Může se zdát, že to téma je nudné poněkud, ale pro nás je to naprosto zásadní téma, protože se to týká veřejných standardů pro účetnictví, mimo jiné také EPSAS. A my jako výbor pro kontrolu rozpočtu jsme na naší povinné návštěvě v Hamburgu eh, byli zapojeni do takové komplexní debaty v Německu, protože je to skutečně pro nás velmi důležité. A na seznamu řečníků mám kolegyni Ayala Sanders. Prosím. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji za návrhy. A souhlasím s vámi v tom, že na evropské úrovni je třeba, abychom prodiskutovali systém, který bude založený na společných standardech. Již na semináři, který jsme měli, jsme viděli, jak složité je mít takováto společná pravidla. Ekonomické náklady, které měly ty zprávy, které se snažily zmodernizovat tuto oblast, zejména ve Francii, v dalších členských státech, došlo k takovýmto pokusům, také jsme byli svědky výměny názoru s představiteli v Hamburgu návrh naprosto podporujeme. Ano, potřebujeme takovýto systém, ale zároveň podporujeme i to, abychom měli jasné termíny. Musíme mít dost finančních prostředků, abychom to mohli zrealizovat a je třeba komunikovat také s občany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 E, zohlednit veškeré další možnosti, jak systém vylepšit, tedy modernizace mezinárodního rámce a tak dále. To vše je důležité. Při evropských standardech ty nemohou být v rozporu s mezinárodními standardy, to musí jít ruku v ruce. E, osvědčené praktiky z různých členských států nám mohou být i pomocí tom, abychom zavedli společnou kulturu výkaznictví pro veřejné účty v Evropě. Děkuji, děkuji. Další je kolega Novakov. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, mezinárodní účetní standardy hrají klíčovou roli hlavně pro malé a střední podniky. Máme zde přeshraniční spolupráci v EU a problémy přeshraniční spolupráce brání potom zvyšování potenciálu podnikatelů v pohraničních oblastech, ale přitom málo tlačíme na reformy tak, abychom Eh, zjednodušili situaci, zjednodušili podnikání. Podobné to máme s mezinárodní účetními standardy. Já například říkám, že není špatné mít společnou zemědělskou politiku, ale pak je dobré mít i jiné společné politiky v jiných oblastech. A proč tedy nemít například společné standardy pro veřejný sektor nebo veřejné účetní standardy? Bylo by to mnohem jednodušší, kdybychom měli pro účetní výkaznictví společné standardy, protože by to bylo potom snažší v otázce přeshraniční mobility, eh, potírání daňových podvodů a podobně. Co se nyní řeší? IFRS nejsou plně implementovány. Vlastně bych řekl, že nejsou implementovány vůbec. A to potom oslabuje konkurenceschopnost, eh, znamená to byrokratickou zátěž malých a středních podniků a rád bych zdůraznil, že jsem určitě pro kontroly a striktnější pravidla finančního reportingu velkých eh, podniků, které jsou kotované na burze, ale malé podniky, rodinné podniky, tak společné standardy budou pro ně mnohem naší, eh, hlavně pokud to zjednoduší práci s fondy Evropské unie. Takže já bych není navrhl toto. Musíme opravdu pozbudit členské státy k tomu, aby eh, při práci s veřejnými financemi postupy standardizovaly co nejvíce. Proč tedy nezačít se standardizací eh, v oblasti veřejných zakázek a se eh, standardizací výkaznictví? Děkuji. Děkuji vám. A nyní zde máme pana Makaronidise z Eurostatu a pan Notebom z DG FISMA. Tak nejprve asi ten první řečník, kterou jsem představila. Prosím, máte slovo. Děkuji. Indeed, uh, um, What I would like to, uh... Já bych chtěl zdůraznit, že komise sdílí eh, celkové výhrady týkající se důvěry ve veřejné finance. Um, my můžeme, nemůžeme než plně souhlasit s tím názorem, že finanční krize jasně poukázala na potřebu reform. A to obzvlášť pokud jde o finanční výkaznictví. A to bude jistě eh, ve prospěch nejen kapitálových trhů, ale také ve prospěch dotažení vnitřního trhu jako takového. A konečně, pokud jde o e, e, celkové, celkové, celkovou zprávu tedy veřejných prostředků v Evropské unii. Takže v roce, už v roce 2011 v rámci Sixpacku, což byla reakce Komise na finanční krizi, jsme začali pracovat na projektu, jimž se má, mají zharmonizovat eh, účetně výkaznické standardy ve veřejném sektoru v Evropské unii. A já se domnívám, že to opravdu výrazným způsobem bude výrazný přínos, um, zvýší to důvěru ve veřejné finance a zvýší to také transparentnost veškerých eh, subjektů veřejného sektoru v celé Evropské unii. A z toho nakonec eh, bude mít největší prospěch samotný občan. Otvírá to zcela nové možnosti Eh, veřejného dohledu nad eh, těmi, eh, kdo spravují tyto veřejné prostředky. Jak víte, komise v roce 2013 vydala zprávu a parlament a rada poté, co přeskoumali vhodnost uplatnění mezinárodních standardů členských státech, ta komise zdůraznila v té zprávě velmi jasně nutnost harmonizovat účetní standardy ve veřejném sektoru v celé Evropské unii a pokud jde o hodnost pro naše účely těchto mezinárodních standardů, tak existuje celá řada technických, koncepčních i správních otázek a um, samozřejmě pokud eh, jde o radu pro eh, účetní eh, standardy, tak od té doby musíme se zdá, že tu byla velmi silná reakce na kritiku. Podařilo se vyřešit celou řadu otázek z té zprávy komise a od té doby komise Eh, spolupracuje velmi těsně. Při eh, vypracovávání společné evropské interpretace eh, těchto účetních standardů. Takže to znamená, že teď je důležité vytvořit systém standardů a norem pro veřejný sektor, kde se budou používat jako reference IPSAS pro tuto společnou interpretaci a kromě toho jak víte, tak eh, se snažíme držet krok s tou studií ehm, IFRS, abychom eh, zajistili maximální schodu mezi veřejnými eh, standardy veřejného sektoru a soukromého sektoru. V konečném důsledku myslím, že se nám podaří ty, všechny ty eh, výkaznické eh, systémy sladit, IPSA, IFRS a budoucí systém EPSAS. Eh, a konečně se domnívám, že na konci tohoto projektu se nám podaří zajistit také minimální konzistentnost mezi statistickými výkaznickými standardy, které vychází z evropského systému účetních standardů. Takže to je eh, stručně řečeno ten projekt, kterým se zabýváme už od roku 2011. A jestli dovolíte, ještě dvě věty eh, k našemu aktuálním, eh, k aktuálnímu úvahám na toto téma. Rádi, rádi bychom členským státům dali určitou lhutu, kdybychom je chtěli podpořit při práci na reformě výkaznictví v, v, v ve veřejném sektoru, aby využili toto období, myslím, že to je to do roku 2020, k tomu, aby se rozpracoval první návrh eh, komise těchto eh, standardů předtím, než se přistoupí k druhé fázi projektu, kde půjde o eh, závaznou implementaci těchto norem. Děkuji. Děkuji. Má někdo nějakou potřebu upřesnění? Nějaký dodatečná poznámka? Ne. Pane Makorodisi, eh, my čekáme na návrh komise již nejméně od roku 2015. Eh, budeme mít takovýto návrh k tématu EPSAS, nebo jste stále ještě ve fázi vyjasňování? No, jak už jsem uvedla, byla zde zpráva komise od roku 2013 a od té doby my pracujeme na tomto projektu a měli jsme zde různé e, nápady a návrhy, jak by to mohlo vypadat v EU a také vlastně s odkazem na politické priority nové komise, jak jsem o tom hovořil, jsme vlastně přepracovali náš e, přístup a téma harmonizace evropských účetních standardů pro veřejný sektor a rozdělili jsme projekt na dvě fáze. První fáze by měla být zaměřená na zvýšení finanční transparentnosti a měla by to být taková motivace pro členské státy, aby prostřednictvím různých reform dobrovolně implementovali různé IPSAS a potom kolem roku 2020 by se předložil konkrétní návrh s tím, že by se tedy ten projekt diskutoval potom a pak by se implementoval eh, ten společný pohled na IPSAS v Evropské unii. Dovolíte ještě, já bych se zeptala jenom například pro Německo se počítá s administrativními náklady asi 2 miliard eur tou změnou. Nebyla by nějaká možnost to celé odstupňovat, rozvrstvit, že bychom řekli, jsou určité věci, které lze udělat bez menšího eh, náročnosti, že by nám stačily nějaké Ipsas Light, nemusíme na silnici vyslat samé Mercedesy, možná by stačilo nějaké obyčejnější auto. Já e, jsem slyšela různé zprávy, ale potom až eh, tedy ta zpráva bude zveřejněna, tak to bych asi nerada jela do Německa, protože tam bude přijetí bouřlivé. Ale určitě je důležité, že v té věci něco udělat musíme, nějak to musíme nastartovat. Já už jsem zažila různé změny účetnictví a otázka z ní musí to být vždy tak velká věc, kdy to potom na nás možná bude příliš a nakonec možná ten úspěch nebude tak velký a ten přínos nebude tak obrovský, nešlo by to možná udělat trochu skromněji a účinněji. A druhá věc, když se mě v Německu ptají, proč to vlastně chcete udělat, tak odkazuji eh, na řecké statistiky a neexistující harmonizaci. Nešlo by to také snáze udělat? A co konkrétně si vlastně slibujete od těch návrhů, proč potřebujeme tyto návrhy tak, jak je předkládáte? Proč to nejde udělat v nějakém menším rozsahu? Děkuji. V první řadě bych rád řekl, že my jsme otevřeni jakýmkoliv návrhům, jimiž by bylo možné dospět k finanční transparentnosti a srovnatelnosti v Evropě. A i interně a ve spolupráci s experty z členských států jsme probrali všechny možné scénáře, všechny možné úvahy právě na toto téma. Ovšem otázkou je, co, co potřebujeme. Hmm. ten názor, který vyplývá i z pracovní zprávy komise, je, že to není jenom o statistice. Systém finančního výkaznictví využívá společný základ primárních fiskálních údajů. A to, o co nám jde a čemu čelíme v Evropě, je, že tyto údaje nejsou srozumitelné, nejsou konzistentní a v některých případech jsou dokonce vysoce nesrovnatelné s jinými. To má pak dopad na statistické systémy, na eh, systém finančního výkaz, výkaznictví. Takže ta, ta naše myšlenka spočívá v tom, že potřebujeme obojí. Potřebujeme transparentní a srovnatelný systém výkaznictví. Proto potřebujeme řešit aspekty finančního výkaznictví, v zájmu dosažení konsistentnosti a srovnatelnosti primárních údajů, což pak, bude, eh, což pak pomůže i statistickému výkaznictví. Dalo by se to udělat s něčím menším? No, problém je, že my chceme mít plnou transparentnost ve vztahu k finanční pozici a výkonnosti veřejného sektoru na různých úrovních. To znamená ústřední vláda, státní vláda i místní zpráva. Protože v konečném důsledku jsou v sázce peníze raněvých poplatníků, které jsou takto vynakládány. No, pokud dospějeme k této plné srovnatelnosti, tak budeme moci tím pádem daňového poplatníka eh, do určité eh, míry eh, tedy ubezpečit o tom, že jeho prostředky jsou vynakládány řádným způsobem. A je důležité to udělat v té míře, která tento cíl zajistí. Aspekt nákladu. No jistě, že IPSAS je důležitý projekt, důležitá strukturální reforma v celé Evropské unii. A jistě, že si to něco vyžádá, něco to bude stát, bude to významný náklad. I na, se zprávy komise z roku 2013 toto bylo jasné, zjevné. Komise také zadal samostatnou studii, která se eh, snažila lépe vyhodnotit tyto budoucí náklady, ale prozatím bez konkrétních eh, implementačních programů členských států. Jediné, co můžeme udělat, je udělat takovou škálu mezi optimálním a nejhorším scénářem. A pouze na základě konkrétních standardů a implementačních nákladů budeme eh, moci si udělat lepší obrázek o tom, jaké pak ty skutečné implementační náklady v členských státech budou. Státech budou. Od roku 2013 se v Evropské unii hodně dělo, hodně se změnilo ve vztahu k finančnímu výkaznictví ve veřejném sektoru a um, to směřování ke standardům IPSA by pak zminimalizovalo další budoucí náklady. A pak je tu také obava těch menších eh, hráčů veřejného sektoru, že na úrovni místních samozpráv kde komise už v roce 2013 eh, řekla a sdělila, že bychom měli ehm, ve vztahu k těmto menším aktérům mít co nejméně eh, takový co nejmenší eh, soubor těch výkaznických požadavků, který by byl jednoduchý, přehledný. To doufám, že se nám podaří, aniž bychom tím narušili finanční transparentnost. my děkujeme vám. A nyní ještě jednou na závěr kolega Černecký. Ne. Takže lůta pro pozměňovací návrhy. Ta vyprší 11. března a hlasovat budeme 7. dubna. Děkuji vám. Tím jsme dospěli ke konci tohoto bodu na pořadu jednání. A nyní bychom potřebovali dnes. Bod číslo 6. Posouzení strategie EU pro mládež za období 2013 až 2015. Eh, zpravodaj je Derek Vogen a zastupuje ho Jens Kajer. Děkuji. Ano, v Německu víme, respektive pan kolega Bogen, ještě jsem je ve fázi, kdy jsem cestuje, já tady k tomu něco řeknu. Kontext je Evropská iniciativa pro mládež. Dobře, myslím si, že všichni jsme rádi, že existuje, ale ještě si nemůžeme mít jistí, zda je skutečně úspěšná. Na jedné straně máme diskusy kterou vždy podporuje právě výbor pro rozpočet, že tedy o to, aby ta iniciativa měla dostatek prostředků k dispozici. A z členských států máme různé ohlasy toho, jak tedy byla tato iniciativa implementována v různých českých zemích, jak se jí tedy vede. Já jsem viděla jisté čísla, kde vidíme, že asi 110 tisíc malých lidí tou či onou formou mělo užitek z této iniciativy. Zdá se tedy, že něco funguje, na druhé straně jsou členské státy, které hlásí, že tuto iniciativu využívají pouze částečně nebo vůbec ne. Otázka, jak to bude dál s touto iniciativou, závisí na hodnocení. A nyní jsme ve fázi, kdy tady máme návrh z roku 2015 o společné zprávě Rady a komise. A zde v této zprávě respektive ve stanovisku výboru pro kulturu, toto stanovisko se právě má věnovat této zprávě. A nyní jsou tady tři otázky pana zpravodaje, které chce položit komisi. A protože Derek Vogen je angličan, tak to tady napsala anglické, já si to ulehčím a ty tři otázky prostě takto položím v angličtině. Návrh společné zprávy pro rok 2015 uvádí, že jsou to nové data a indikátory pro monitoring záruky pro mládež a že se očekávaly první výsledky v roce 2015. Už byla ta první data zveřejněna, pokud ano, co znamenají. Druhá otázka, jaké kroky se činí pro to, aby členské státy čerpaly eh, danou podporu, která je k dispozici a jak se komise stará o to, aby ty kroky vedly k dlouhodobé zaměstnanosti mládeže a nikoli jenom k krátkodobým řešením. Děkuji. Děkuji vám. A další kolegové mají také otázky. Pan kolega Novákov, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem velmi rád, že zde mohu fungovat jako stínový zpravodaj v této záležitosti, protože téma mládeže je opravdu nesmírně důležité. A já jsem v uplynulém roce pracoval na několika zprávách eh, v oblasti mládeže. A díky tomu pohlížím na určité věci jinak, co se týče těch eh, programů mládeže, které financuje EU. Ale k tomu vlastnímu tématu. Když se podíváme do historie, tak jsme neměli dostatek zdrojů, dostatek eh, financí pro programy pro mládež. A nyní, bohužel, musím říci, že možná, že teď máme více peněz ale máme více peněz než dobrých nápadů, co s těmi penězi vlastně dělat. Je to opravdu velice těžké, komplikované pro členské státy zde mít to křížové financování z nejrůznějších zdrojů financování pro mladé lidi. Protože to téma samo o sobě zase není tak těžké. Prostě jde o nezaměstnanost mládeže a nedostatečné vzdělání. Tak proč máme takové množství nejrůznějších finančních nástrojů. Uvedu jeden příklad. Máme sice peníze z Evropského eh, sociálního fondu, eh, záruky pro mládež, Erasmu a dalších, tak Erasmus pro mladé podnikatele má jenom 55 milionů až do roku 2020. Jenom tuto částku. A nechci teď přemýšlet o tom, kolika násobek této části vydáváme na jiná důležitá témata, které jsou podobně důležité jako toto. Když pro zlepšení situace zaměstnanosti mládeže budeme vydávat jenom krátkodobě prostředky a propojíme to se subsidiaritou, tak to bude fungovat. Co musíme udělat je eh, motivovat mladé talentované lidi, aby podnikali, aby podnikali, nejenom aby hledali někde práci, ale aby také vytvářeli pracovní místa a musíme celou situaci jednodušit, tak jako činíme v oblasti kohezní politiky. Mít tedy jednu, jeden větší zdroj financování a jednodušší pravidla pro mládež. Toto je můj názor a těším se, až se uslyšíme informace o tom, jak e, na tom iniciativa pro mládež je, protože například ve Skandinávii to funguje, ale například prý ve Francii je to skoro na nule, ta záruka. Ale například Erasmus pro mladé podnikatele, jedna třetina absolventů, který, kteří absolvovali celý ten program, vytvořili opravdu svůj vlastní podnik. Takže to je docela vysoké procento a měli bychom zvážit, že bychom měli investovat do tohoto programu více, tak aby se stal také globálním programem a já v této oblasti eh, plánuji pilotní program. Děkuji, děkuji a nyní paní kolegyně Dlabajová. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsem nesmírně ráda tomu, že máme tuto výměnu názoru. Eh, pak eh, tedy samozřejmě připravíme náš návrh zprávy Víte, že já jsem také členkou výboru EMPL, takže jsem se mohla zabývat touto problematikou z obou stránek. Mám pár otázek na komise a možná i pár podnětů. V první řadě velice vítám, že jsou tu některé dobré příklady do osvědčených postupů, které jsou financovatelné touto politikou. Já jsem osobně v pátek byla v Londýně, navštívila, navštívila jsem tam eh, to Job Center, bylo velice zajímavé, jak to bylo financované, bylo velmi zajímavé, jak bylo vedené. Zajímavé bylo, že přístup k mladým lidem byl individuální. Bylo to v takové defavorizované oblasti Londýna, takže ten individualizovaný přístup byl skutečně zapotřebí. byl to dobrý příklad evropské, evropského financování jsem ráda, že začínáme přebírat také některé osvědčené postupy členských států. Třeba učení e, e, založené na práci v, z Rakouska, protože to funguje velice dobře. Myslím, že musí být lepší vazba mezi vzděláním a zaměstnaností. Pak se samozřejmě dostanu ještě k otázce financování. Potřebujeme mladým lidem dát dovednosti potřebné na trhu práce. A jsem ráda, že komise někdy reaguje na to, co žádá parlament. Třeba dnes máme nový průzkum, pilotní projekt mobility v učňovském eh, vzdělávání sektoru a já, jsem velice ráda, že existují takové pilotní projekty, které eh, jsou zapotřebí. První otázka se týká spolehlivosti údajů členských států. Osobně já jsem hledala nějaké informace o, o záruky pro mladé a, a iniciativy pro mladé a nemohla, nebyla jsem schopna najít údaje. Jak nás může komise ujistit, že máme všechny údaje členských států a zda tyto údaje jsou opravdu, zda na ně spolech? Druhá otázka se týká ukazatelů a výsledků v těchto politikách. Více a více hovoříme o rozpočtu založeného na výkonnosti, na Eh, efektu, ale indikátory eh, a výsledky jsou v tomto případě ještě složitější. Jaký má být ten výsledek? Mladá vyškolená osoba, eh, tedy to, že je skutečně vyškolená pro život, a nebo že bude mít práci na zbytek života, nebo na rok, nebo na tři roky, nebo na jak dlouhou dobu. Čili kde, je ta, tato disk, kde probíhá v komisi tato diskuze o hodnocení výsledků? A třetí a poslední bod. Politiky pro mladé musí být svázány a jít v ruku v ruce s dalšími. Vzdělávání, digitální vnitřní trh, zdravotní politika, stělovýchovná politika. Potřebujeme strategie, kterou, které budou mít opravdu zásadní vliv v tomto, eh, na tomto poli ještě více než jinde. Čili jak se komise snaží zajistit eh, tuto synergii všech těchto politik? Děkuji. Děkuji, já jsem se také napsala na seznam řečníků, protože to téma je důležité a já bych se ráda zeptala komise, jak si vysvětluje, že zde vnitřní trh vůbec nefunguje. Protože ta myšlenka byla taková, že máme mobilitu a když lidé v jedné zemi nenajdou práci, no tak půjdou do jiné země. Tam ta myšlenka spočívala. U mladých lidí to nefunguje, ale u starších lidí také ne. Třeba mém volebním okrsku tam je nezaměstnanost mládeže 1,4 nebo 1,5 ale u absolventů vysokých škol průměr EU je 38% eh, nezaměstnaných, takže to by byla přece generace, kde by vlastně mobilita možná byla, ale otázka zní, proč zde vnitřní trh nefunguje. lidé bez vysokoškolského vzdělávání mají v mém volebním okrsku ještě více šancí, ale obecně to nefunguje. Otázka zní, co uděláme pro to, abychom pomohli i hned, protože většina těch opatření jsou dlouhodobého charakteru, eh, potřebují teprve vybudovat struktury, ale to znamená ztrátu času a průměru hromadnění životních šancí. Já mám ještě a další kolegy na seznamu řečníky je paní kolegyně Ayala prosím. Děkuji. Jak víte, tak hm, zde probíhá právě kampaně. Doufám, že vyjde, protože například v zemi, jako je ta moje, tam je ta nezaměstnanost mladých obrovská a pro nás je tedy o to zajímavější, aby vše dobře dopadlo a aby se zkušenosti a osvědčené postupy, které jsme zde uvedli jako příklad, a ten systém vzdělávání v Německu, to je takzvaný duální systém, který opravdu má velký vliv na to propojení vzdělávání a pracovního trhu. My jsme si mysleli, že ten příklad je dobrý, ale Potřebujeme také podobný rámec a podnikatelské zázemí, případně angažovanost. Právě třeba tak, jak je to v Německu, a v Německu také na straně podnikatelů a zaměstnavatelů. Protože jsou pak některé země, kde je opravdu vysoká nezaměstnanost mladých, je to tragické, Dochází zde k velkým pohybům, jak všichni dobře víte, jsou zde vysoká čísla mladých lidí, kteří odcházejí do zahraničí, kteří emigrují. Já jsem o tom hovořila s panem Simonem, byla zde i skupina návštěvníků, kteří nás o tom informovali. Ale je opravdu těžké něco porovnávat, protože je ten systém integrace je rozdílný. A já bych se ráda zeptala, jakým způsobem může tato strategie pomoci změnit situaci nebo harmonizovat ty různé rámcové strategie, různé typy dohod, třeba i kolektivních smluv postoje zaměstnavatelů a podobně. A také na souvislost s povinností začlenit eh, mladé eh, běžence, protože většina z těch uprchlíků jsou mladí lidé tak eh, co také zde znamená tato strategie? Jaké zde mohou být pozitivní prvky, že by poskytly také jakýsi integrační rámec pro tyto mladé lidi? Děkuji, a nyní pan kolega Celer. Děkuji vám, paní předsedkyně. Proč to nefunguje s tím vnitřním trhem? No, protože často se nekryje nabídka a poptávka když hledám inženýry a mám řádově k dispozici vystudované sociology a divadelní vědce, no tak to potom není moc kompatibilní. A v některých oblastech, například v IT, nepotřebují ani tak absolventy univerzit, ale spíš těch odborných vyšších škol, tak ti práci najdou samo. Ale absolvent vysoké školy pro mnoho činností v tomto odvětví je příliš kvalifikovaný. A potom odborní pracovníci. Když se ptáte malých lidí, tak všichni chtějí být automechaniky, nebo dnes se to jmenuje autotroniky, ale když to potom začne být komplikované, musíte jít někde na noční směnu nebo vstávat brzo ráno do práce, no tak už je to pak těžší. A stát nevytváří pracovní místa. To musí dělat eh, podnikatelská sféra. Takže tam, kde je hospodářský růst a vznikají pracovní místa, a já znám ty parametry, když je tady alespoň tak růst, hospodářský růst aspoň 2,5 až 3 tak to znamená, že můžou vzniknout i nová pracovní místa. Ale tato situace ve většině zemí není a sociálně slabé rodiny. Máme zkušenosti například u nás v Berlíně. Před 15 lety byla nezaměstnost mládeže také nějakých 15 až 20 a pak je třeba využívat i jiné formy spolupráce, to znamená propojení škol a hospodářské sféry už ve velmi raném stádiu. A nebylo vůbec jednoduché to vytvořit, protože ty školy vůbec nebyly nadšené z těch návrhů a ta hospodářská sféra také ne. E, neviděla přínos toho, že e, budou hledat k sobě cestu. A myslím že situaci, že tam byly sociálně slabé rodiny, které už třeba e, ve třetí generaci žily ze sociálních dávek a když já jsem pak šel do té školy, ptal jsem se těch dětí, čím se chtějí stát, tak kluci říkali, já budu bodyguardem a dívky říkali, já budu pobírat eh, sociální dávky Hard 4, protože nic jiného neznali. Takže vlastně celá taková ta forma, to nastavení pro ten pracovní život už byla ztracena. To se museli naučit, natrénovat a potřebujeme řešení, která zde nejdou ze dne na den, a musí zde táhnout všichni za jeden provaz. Jsou to zprostředkovatelé práce, úřady práce, jsou to eh, ty organizace poskytující vzdělávání a celá řada dalších aktérů, tak abychom zde opravdu měli eh, fungující systém zaměstnanosti mládeže. Často jsme museli zapojit také eh, například různé sociální orgány a orgány péče o dítě. Co se týče výměny v Evropě, tak asi před dvěma lety v Berlíně byla celá řada mladých lidí také ze Španělska. Oni přijeli na dva měsíce a pak zase odešli domů. Byl zde problém jazykový, byl zde nejasný téma eh, vzdělávání, protože ten vzdělávací profil ve Španělsku vypadá úplně jinak než v Německu. V podstatě by museli znovu ještě jednou u nás absolvovat nějakou odbornou střední školu. A i u těch mladých lidí je to pochopitelné, začínalo se jim stískat po domově, no tak za dva měsíce zase odjeli. A myslím si, že to je všeobecně velká výzva. A měli bychom se vyvarovat toho pohledu, že to vyřešíme za pár měsíců nebo možná i za pár let to, eh, co zde zmiňovali kolegyně a kolegové. Jde o to se navzájem učit a poučovat se o tom, jak se řešily určité problémové situace, které jsme si zažili i my v naší zemi, co by se dalo v jednotlivých zemích dělat. Například eh, podnikatelé ve Španělsku a tady byla taková otázka, která padla, že v podstatě v Německu je to tak, že každý eh, člověk v tom středním odborném školství už dostává i e, určitou e, drobnou mzdu. A ti podnikatele říkali, no ne, já si je sem vůbec ještě beru a to už mě stojí nějaké peníze, abych jim měl ještě za to platit. Takže to je úplně jiný pohled, ale to téma nevyřeší jenom peníze. Ty samozřejmě pomůžou, ale potřebujeme mít e, struktury, které si budou vycházet vstříc, budou na sebe vyladěné a přístup k jednotlivým problémům a jistě situace ve Švédsku a v Bulharsku je jiná než třeba situace v Německu ve srovnání s Itálií nebo se Španělskem, ale je právě naším úkolem zde podpořit tu výměnu informací a postupů. Děkuji za komisi DG Ample Kersmaker, alespoň tak to mám na svém seznamu. Kdybyste teď byl na řadě. nebo pan Hartoch. Nevím, kdo si vezme slovo jako první, ale někdo, prosím, promluvte. Okay. All right. uh, thank you very much, Chair. Uh... Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem z DG eh, pro zaměstnanost a vyjádřím se k několika eh, věcem, které tu zazněly, pokud jde o financování. Dovolte mi začít vysvětlením toho, co očekáváme, že by se mohlo stát v novém programovacím období eh, ve vztahu k té iniciativě pro zaměstnanost mladých a Evropskému eh, sociálnímu fondu a pár informací k tomu, kde, jak jsme na tom s implementací a pak se vrátím k několika otázkám. Takže pokud jde o očekávané výsledky, pravděpodobně v článku, ve zprávě podle článku 16 najdete hodně zajímavých informací, prezentují se tu výsledky jednání eh, o partnerské dohodě, o programech, jsou tu vyčísleny záměry členských států podle jednotlivých tematických cílů. Je tu také specifická kapitola týkající se zaměstnanosti pro mladé. A uvedu pár čísel. Takže na úvod. V rámci očekávaných přínosů se očeká, že 3,1 milionu nezaměstnaných či neaktivních účastníků dokončí operace um, um, 1,6 milionů aktivních nezaměstnaných účastníků podle očekávání obdrží nabídku k zaměstnání, pokrač dalšímu vzdělávání nebo um, e, e, stáži v rámci této podpory v rámci JEI a 1,3 milionu jak pravděpodobně se nebo se očekává, že získá kvalifikaci. Dostanu se ještě k, ke spolehlivosti později, ale už tato čísla nám jasně dokládají, že došlo k přijetí na úrovni její. Pokud se podíváme na otázku za financování, 6,4 miliard bylo dáno k dispozici, 3,2 a 3,2 je to rozděleno na iniciat, mezi iniciativu a fond. A e, ale kromě toho se také podporuje integrace do trhu práce a to je celkem 12,7, když do toho zapracujeme eh, pracujeme i další opatření, která jsou ve prospěch mladých. A to není všechno. Ještě 11 miliard eur se má vynaložit na modernizaci systému eh, pracovního trhu. A mladí lidé budou samozřejmě primárními uživateli těchto systémů, a ještě 26 miliard eur se využije na eh, reformu vzdělávacích systémů. A tady jde samozřejmě o mladé, eh, samozřejmě především, kteří eh, tuto podporu využijí. A tohle všechno plyne z předběžné analýzy partnerských dohod. A jak jsme na tom s implementací? evidentně dochází ke zvýše, zvýšenému, eh, zvýšené implementaci eh, od eh, konce roku 2015 3,3 miliardy eur způsobilých nákladů bylo vybráno k proplacení jakožto provozní náklady a 34 tisíc jednotlivých provozů bylo vybráno k podpoře. Takže to je velmi zásadní číslo. Tato podpora se zaměřuje na individualizovaný přístup, což je samotné jádro její individualizovaná podpora, a to zejména na, jako nabídka eh, stáží, eh, školení a tak dále. To, to jsou ty hlavní aktivity. Takže dochází k významné reakci, k významnému nastartování implementační fáze. Několik členských států jasně řeklo, že zvýšení předfinancování jednoznačně pomohlo rozjet, nastartovat tuto implementaci. Musíme počkat na, nějaké, na nějaká další čísla, abychom měli kompletnější obrázek. Od května očekáváme zprávu roční implementaci, což bude také o podpoře SF jak víte, komise předloží zprávu o záruce pro mladé v druhé, eh, druhé části roku. Pokud jde o některé otázky, které tu zazněly, čili jak víme, že jsou ta data spolehlivá, no to je důležitá otázka. Jedna z věcí, které členské státy musí dělat předtím, než poprvé požádají o první proplacení, musí jmenovat eh, příslušné orgány a tyto příslušné orgány musí nejprve zavést mm, monitorovací systémy. A to spadá pod audit národních auditových orgánů a když eh, teprve pak dojde k pověření orgánu a je možno žádat o podporu. Takže my si myslím, že je tu silná kontrola už od eh, prvního stádia při zakládání těchto monitorovacích systémů. A pokud jde o výsledky a ukazatele, správně poukazujete na to, že ukazatele jsou v samotným jádrem tohoto programovacího období. Je to celé o efektivitě a výkonnosti. A, a, takže máme soubor indikátorů, nemůžeme prověřovat co s lidmi bude 20 let po, ale díváme se na situaci té osoby na konci toho programu a ještě 6 měsíců od přijetí podpory ESF. Takže to je taková, to je záležitost, o které musí členské státy podávat výkaznictví. Pokud jde o otázku, proč jednotný trh nefunguje ideálním způsobem. Odkazuji na iniciativu, která myslím, že je hodnotná. To je eh, ta eh, iniciativa Můj první rok práce, kterou se snaží eh, lidé dávat určitou příležitost pracovní lidem z jednoho státu v jiném členském státě. A takhle je možno rozvíjet první vlastně pracovní zkušenosti lidí. Děkuji mnohokrát, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych nyní rád pohovořil o tom propojení strategie v oblasti mládeže a co děláme v oblasti školství a uznávání kvalifikací, protože ono to pak doplňuje vlastně to, co zde říkal můj kolega z DG Employment. Zaměstnanost je jedna z osmi kapitol Evropské strategie pro mládež, na níž pracujeme. V té strategii my se snažíme na jedné straně rozvíjet potenciál jednotlivců, mladých lidí v EU, a za druhé se snažíme vytvářet takové prostředí, v němž může mladý člověk být úspěšný. V posledních letech a zvláště v implementačních zpráv za období 2013 až 2015 jsme byli svědky toho, že zaměstnanost mládeže a politika pro mládež mohou fungovat jenom tehdy, když budou těsně spolupracovat s dalšími politikami EU. To znamená hlavně vzdělávání, zaměstnanost, ale týká se to i například sociálních služeb, bydlení pro mladé lidi, a pouze když budeme spolupracovat ve všech oblastech, tak můžeme být úspěšní. A už zde došlo k určitému pokroku, ale je také jasné, že na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni e, musíme to úsilí dále rozvíjet. Nyní bych se rád věnoval tématu vzdělávání a dovedností ve vztahu k zaměstnanosti. Jak už jste asi eh, viděli, četli ve zprávě o mládeži, tak z hlediska školství zde jsou některá pozitivní fakta, například více než 80 dokončilo středoškolské vzdělávání, opouštění školství v základních školách se snížilo ze 14% 2010 na 11% a něco v roce 2014 a také se zvýšil určitý poměr mezi lety 2010 a 2014 pozitivním směrem. Dovednosti, které získávají mladé lidi, musí být také uznávané. Zde musíme něco udělat. A došlo zde k určitému pokroku v oblasti formálního vzdělání, ale musíme zapracovat oblasti zvané VET a transverzální dovedností e, z neformálního vzdělávání, protože jsou zde různé formy vzdělávání. A příliš se zaměřujeme na ty formální e, dovednosti nebo získávané formální vzdělávání, ale už méně na ty druhé. Takže například je ten postup learning by doing, a je to něco, co zde máme například v oblasti Erasmus+, kde je takzvaný Youth Pass, pas mládeže a už ho má nějakých 500 tisíc. A jde o to, aby se ty kvalifikace také uznávaly na těch vnitrostátních úrovních. Máme zde dvě iniciativy, a sice v pobalských republikách a také v některých dalších zemích EU, které tedy přijali ten princip EU pas a vlastně tomu přizpůsobili také své vnitrostátní systému. Já bych se omezil na tyto poznámky, protože doplňují vlastně to, co už říkal můj kolega z DG Employment. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, to bylo i velice zajímavá doplnění. Už se někdo další o slovo nehlásí. Pan kolega Gajer za zpravodaje ještě na závěr, už také žádný závěr. Paní kolegyně Ayala Sender také ne. Ráda bych poukázala, že ze 15. března budeme mít návrh a 22. března je potom termín pro pozměňovací návrhy. Děkuji. Nyní jsme tedy u bodu různé. Nemám nic do bodu různé. Ráda bych poukázala na to, že příští zasedání bude 15. března od 9 hodin zde v Bruselu. Velice vám děkuji. Skončili jsme o něco dříve, tak já vám popřeji pěkný večer a Děkuji, že jste přišli, těším se na viděnou příště, tímto uzavírám zasedání.